Eh, podmínky stanovené v jednacím řádu, mohou nyní plně se účastnit eh, jednání všech orgánů Evropského parlamentu. Eh, výbor pro právní záležitosti na své schůzi 12. ledna přeskoumal mandáty paní Alex Mayer a pana Timo Velkena a shledal, že k 15. respektive 14. listopadu 2016 jsou tyto mandáty platné. Jsou k tomu připomínky?